Informuji vás, že zítra ve 12 hodin zde vzdáme hold Simon Hiles v tomto sále. Takže po této připomínce teprve bude zahájeno hlasování. Informuji vás také, že poslanci, kteří se budou účastnit pohřbu ve středu v 10.30 v Paříži, budou omluveni za svou nepřítomnost zde v sále. Tím budeme pokračovat. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem připomenout všem kolegům, že německý Bundestag přijal v pátek historické rozhodnutí. Konečně se Německo přidalo k těm evropským státům, které uznává svazky osob stejného pohlaví. Jako členka komunity LGBT chci poděkovat všem poslancům, kteří bojovali za to, aby to bylo možné, protože kdyby Německo nebylo členem EU, tak bychom pravděpodobně nebyli v takovéto situaci. Takže já vám děkuji, děkuji vám za to, že bojujete za diverzitu. Slovo má pan Prust. Prosím, pane Pruste. Pane předsedo. Dovolte, abych velmi stručně při tomto zahájení plenárního zasedání v tomto parlamentu, který je srdcem evropské demokracie, abych jménem francouzské delegace EPP, které předsedám, také vzal hold paní Simone Weil, která byla francouzskou státnicí, Evropankou, která nás opustila. Její vzpomínka zůstane v nás všech. Musíme se dále řídit jejím odkazem. V roce 1944 byla odvezena do Osvětimi, ovšem byla velmi statečná a překonala tyto hrozné věci a potom bojovala za lidská práva, za práva žen, za svobody. Nikdy se nevzdala, ani když čelila hrozným překážkám. Paní Vej bojovala za politickou Evropu, která by združovala národy v jejich rozmanitosti. Buďme hrdí na to, že každý den překračujeme práh této instituce, které předsedala mezi roky 1900 79 a 82. Konflikty, které přetrvávají v některých regionech světa, nám připomínají velkou hodnotu míru. Tento mír, za tento mír vděčíme velkým ženám a mužům. Simona, Simon Weil bude jejich součástí, bude k nim navždy patřit. Naše společnosti ztrácejí půdu pod nohama, ztrácejí Ovšem pokud eh, slova odplouvají, city a, a činy zůstávají. Simon Weil eh, se snažila tuto změnu konkretizovat. Jak jste říkal, pane předsedo, zítra vzdá toto schromáždění paní Vej čest, ale já bych rád eh, na zahájení rád připomněli tuto velikou ženu s emocemi, které jsem si myslel, že v tomto sále už nikdy nepocítím. Děkuji, paní Grisbeck. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo jménem Aliance liberálů a demokratů bych se ráda připojila k vašim slovům a k té oficiální ceremonii na připomínku této velké ženy Simone Weil. Ráda bych se také připojila ke slovům francouzského kolegy i všech Evropanů, kteří zde vzdávají čest symbolické ženě 20. století se všemi těmi hroznými změnami, kterými toto století prošlo, také s tím, že tato osobnost byla skutečně osvícená a znamenala pro 20. století velkou naději. Byla to politička, ale byla to prostě jen žena, která také byla schopná spojit své hodnoty se svým pevným, rozhodným charakterem, silným charakterem a byla to první předsedkyně tohoto parlamentu a v mé zemi hájila hodnoty, které se potom promítly i za hranicemi Francie, a sice jednalo se o lidská práva a ženská práva. To vše se promítalo v textech, které předložila. Znovu chci vzdát čest této skvělé ženě. Jsem velmi ráda, že parlament, tento parlament si ji připomíná a evropští občané, samozřejmě francouzští občané i moje parlamentní skupina, do které patřila. Děkuji. Děkuji. Merci, euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo za to, co jste řekl na adresu paní Vejle. Já se připojuji ke slovům mých předřečníků. Ehm, Simon Vej nad rámec své politické dráhy uměla schromažďovat, spojovat lidi a udělala ohromně pro Evropu také pro to, aby ostatní znali Evropu a znali Francii a ohromně se zasazovala o práva žen, zejména o právo na umělé přerušení tehotenství, eh, které, eh, za které vedla veliký boj a dosáhla toho, že to bylo zlegalizováno. A to je vlastně záležitost, proč ji mimo jiné také uctíváme. Uvědomujeme si, že v jiných zemích tento boj ještě nebyl ukončen a my také se připojíme k jejímu k uctění její památky. Grazie mille. Evidentemente. Děkuji. Ta stopa, kterou zanechala Simon Weil i v tomto schromáždění, je tak silná, tak hluboká, že mnozí poslanci chtěli tady připomenout. Paní místo předsedkyně Luňáček. Pane předsedo, já bych také ve jménu politické skupiny Zelených ráda poděkovala uctění památky, které jste tady zahájil. Uctění památky Simon Vejové chci navázat na slova kolegů. Simon Vej byla nesmírně důležitou postavou pro práva žen nejenom ve Francii, ale ona je skutečně symbolem za práva žen univerzálně. Děkuji mnohokrát a naše skupina se připojuje samozřejmě k uctění její památky. Děkuji. O slovo požádala paní poslankyně Toja, ale připomínám, že zítra tady bude slavnostní ceremonie. Není to na toto téma, paní Toja? Ne. Jen pár minut, abych řekla tomuto schromáždění, že mnohokrát jsme se zaměřovali na to, co prožíváme v situaci, která je poznamenána imigrací. 12 tisíc lidí v uplynulých dnech eh, přišlo do Itálie. Teď dalších pět tisíc. My jsme se vydali cestou přijímání těchto uprchlíků, ale teď jsme ve velmi obtížné situaci a proto žádáme všechny kolegy a také jejich státy, jejich vlády a radu, aby vyjádřili solidaritu a jednotu aby podpořili takovou zemi, jako je ta moje, která jde pořád cestou solidarity, humanitárního přístupu, ochrany a záchrany lidských životů. Stejná situace je i v Řecku a tento hlas nesmí zůstat nevyslyšen v parlamentu, který zastupuje nebo reprezentuje všechny evropské občany. Hovořili jsme o Simon Veil, o jejich hodnotách, o tomto projektu a tady je tento projekt teď zkoušen. Přežije anebo bude rozdrcen? Děkuji. Děkuji paní Toja. Tento sál o tom bude diskutovat u příležitosti předložení programu estonského předsednictví. Už jsem hovořil s premiérem Ratasem a on mě ujistil, že otázka přistěhovalectví je celoevropskou otázkou, jako tento parlament vždycky zdůrazňoval. Zápis eh, z 15. června byl rozdán a máte k tomu nějaké připomínky? Ne, takže zápis je tímto přijat. Po jmenování pana Jana Duncana členem britské vlády